vám a vašim obavám, které tady velice dobře ve vaší zprávě zdůrazňujete, pane Ferreiro. Děkuji vám. Děkuji vám, pane komisaři. Tímto uzavírám diskuzi. Děkuji také panu Ferreirovi za přednesení zprávy a hlasovat budeme zítra v poledne. A nyní přicházíme k poslednímu bodu na programu jednání, což je zpráva paní Teokarus o snižování chudoby a vytváření pracovních míst v rozvojových zemích a nejprve předám slovo naší zpravodajce. Má čtyři minuty. Mrs. Theochorus, you have the floor. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, ano, víme, že Afrika, ale i ostatní regiony jsou postiženy chudobou, nedostatkem demokracie Toto jsou nesmírně důležité a samozřejmě tvoří eh, součást mezinárodního systému. Pokud je o pomoc v této oblasti, já jsem se věnovala i této problematice, vypracovala jsem zprávu v tomto ohledu a myslím si, že Evropská unie by mohla bojovat proti eh, chudobě, snižováním chudoby a zároveň vytvářením pracovních míst v rozvojových zemích snažíme se pomáhat především mm, této polovině celosvětové populace, která trpí chudobou, nejenom pokud jde o rozvojovou pomoc. Na základě reakcí, které máme k dispozici v současné době, myslíme si, že právě tyto nástroje nebo rozvojová pomoc by mohla být tím nejlepším nástrojem v boji proti chudobě. Měli bychom napomáhat tvorbě pracovních míst, které by zároveň pomáhaly bojovat proti nelegální imigraci a bojovat proti nestabilitě v těchto zemích. Ovšem, pokud jde o rozvoj, myslím si, a o pomoc tomto ohledu měli bychom především posílit demokratické instituce a pomáhat nastalování demokracie v jednotlivých zemích, to znamená ochrana lidských práv, ochrana práv dětí, všechny tyto záležitosti, jakož i například účast na veřejném občanském životě. Toto jsou všechno faktory, které nesmíme ztrácet ze zřetele. Zároveň se snažíme zlepšovat oblast vzdělávání, nastolit určitou možnost volby, výběru, pokud pokud jde o pobyty, pokud jde o um, vědce, vědecké pracovníky a tak dále. Zároveň je zde eh, otázka boje proti eh, nemocem, proti AIDS. I to je součástí boje proti chudobě. Hovoříme zde o určitých opatření, které by nám mohly pomoci bojovat proti všem těchto faktorům a zároveň, aby eh, to nemělo dopad na rozvoj těchto zemí a zredukování, a aby jsme pomohli zredukovat zadlužení těchto zemí. Samozřejmě, že musíme dodržovat i mezinárodní dohody, mm, boj proti, které nám umožňují bojovat proti chudobě. A tímto způsobem se snaží, jsme se snažili zároveň dospět k určitému kompromisu eh, v rámci všech předložených návrhů, pozměňovacích návrhů, které přicházely k naší zprávě. Některé z těchto návrhů eh, se nedostali do kompromisních pozměňovacích návrhů. Ovšem, myslím si, že je velice důležité, abychom zohlednili většinu těchto návrhů, pokud chceme skutečně bojovat proti chudobě. Děkujeme. A nyní máme přihlášených několik řečníků. První je paní Bazesko. Máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, vážený pane komisaři, mm, bojujeme s ekonomickou krizí, která samozřejmě vedla k zvyšování cen potravin i paliv a miliony lidí se odstly v chudobě. Toto mm, je obrovský problém pro rozvojové země. Evropská unie je sice největším dárcem ve světě, ovšem pokrok v boje proti chudobě je nedostatečný. Je jasné, že tato politika pomoci, rozvojové pomoci musí být revidována, musíme přijít s novými možnostmi financování a musíme bojovat proti daňovým únikům v těchto zemích. Doufám, že na, eh, na eh, schůzce nej, na, pro nejvyšší úroveň, která hovoří o cílech tisíciletí, že přijdeme s určitými konkrétními mechanismy, které by zintenzivnily boj proti chudobě. Rumunsko je rovněž jednou z dárcovských zemích v Dubnu. Moje země například pomohla eh, několika miliony eur Moldavsko konkrétně. Děkujeme. Pane Jare? Ještě jedna poznámka, pokud jde o tyto rozpravy. Většinou, pokud jste se vyjádřil k jednomu tématu, nedostane slovo k dalšímu tématu, ovšem dneska budeme pružnější, čili pane Jare, máte rovněž slovo tak to bych chtěl panu předsedovi velice poděkovat za jeho velkorysost. Já se pokusím dodržet tu minutu řečnické doby. Pokud jde o zemědělství, tak zemědělství při boji proti chudobě hraje ve světě obrovskou úlohu, protože je zásobuje potravinami. Abychom měli trvale udržitelné zemědělství ve světě, potřebujeme ovšem příslušné ceny pro zemědělské výrobky na eh, světových trzích. Přiměřené ceny jsou nezbytným ekonomickým předpokladem pro etablování fungujícího zemědělství v rozvojových zemích. Za druhé, samozřejmě potřebujete stabilní politické poměry a také boj proti korupci. Je to veliká šance vytvořit pracovní místa, snižovat chudobu a bojovat proti hladu. Ještě něco k vývozním subvencím. Tady udělala Evropská unie mnoho chyb, ale teď už se ty chyby postupně napravují. Podpora exportu v evropské zemědělské politice v tomto kontextu je prostě úplně špatně. Děkuji. Nyní pan Mikolášek. Děkuji, pane předsedo, vážený pane komisaři, vážení kolegové. Investice do zdravotnictví a vzdělání přináší obecně zvyšování blahobytu obyvatel rozvojových zemí a jsou předpokladem pro trvale udržitelný rozvoj všech společenských vrstev. Myslím si, že je smutné, že vnitrostátní rozpočty těchto zemí a také rozvojová pomoc EU tuto skutečnost dostatočně nezohledňují a nevyčlenují ani těch 20 výdajů na zdravotnictví a základní vzdělávání. Plně podporuji požadavek, aby se na základě vzdělávání respektive aby základní vzdělávání a veřejné zdraví byly základem pro rozvojové politiky a aby v těchto, v těchto oblastech nedokázalo ke snižování jak domácích výdajů, tak mezinárodní pomoci. Komise by měla bdít nad účinným vynakládáním prostředků a nad dosahováním těchto cílů v místě určení a zajistit, že tím nebudou dotčeni nejzranitelnější příjemci. Děkuji a pan Ferreira. Děkuji, pane předsedo. Snižování chudoby a tvorba pracovních míst v rozvojových zemích, to se žádá spolupráci a mm, systémy pomoci na základě mm, solidarity. Cílem je, aby se země sami postavily na nohy. Máme k dispozici e, cíle, rozvojové cíle tisíciletí, a pokud je nenaplníme, tak se bude situace dále e, zhoršovat. E, Zaměřovat se musíme hlavně na školství, vzdělávání a zdravotnictví, jinak eh, v zemích eh, chudobu nesnížíme. Máme k dispozici nástroje na podporu místního mm, obchodu, ehm, eh, zemědělství. To vytvoří nová pracovní místa udržitelný rozvoj. Bohužel současná situace je mm, neuspokojivá, přetrvává, přetrvávají eh, eh, dluhy a proto si myslím, že nám pomůže především eh, odstranění části dluhu. Nyní pan komisař. Merci. Děkuji, pane předsedo. Stále jménem mé kolegyně paní Georgievy bych chtěl poděkovat paní zpravodajce za velice úplnou zprávu, která je také vyvážená. Týká se tématu velmi aktuálního, protože to je jedno z témat, Eh, o kterých se hovoří na nejvyšší úrovni a dokonce v tomto okamžiku na půdě OSN. Vaše práce zdůrazňuje zcela oprávněně, eh, o co jde v mezinárodní spolupráci, že je třeba snížit chudobu, vytvořit pracovní místa. Je to také o to aktuálnější a urgentnější, že jsme v situaci hospodářské a sociální krize. Eh, a také se velice zvyšují ceny ropy a dalších surovin, jak jste řekla správně paní Bačesku, také určitých potravin. To mě osobně leží na srdci, protože já mám na starosti finanční služby. Mě leží na srdci ten problém přehnaných spekulací eh, na suroviny, a také jsem eh, o tom hovořil s panem Čološem dnes eh, ráno v Bruselu o tomto tématu a také já vlastně jsme k tomu něco předložili tento týden o derivátech. Prostě potřebujeme prostředky pro to, abychom nějak zvládli, snížili spekulace, protože pro mě osobně je to naprosto skandální, že se spekuluje na ceny eh, takových základních produktů, jako jsou potraviny a to na úkor zemí, které nejsou soběstačné stačné v této věci. Vytvoření pracovních míst je velice důležité pro snižování chudoby, je to velmi účinný prostředek, zejména chceme-li bojovat proti negativním dopadům eh, krize. V dubnu 2009 komise přijala sdělení eh, ohledně naší angažovanosti pomoci rozvojovým zemím. Rada eh, také podpořila tuto iniciativu. Chceme podporovat vytváření pracovních míst a také lepší eh, sociální ochranu pro ty nejzranitelnější. Ale neměli bychom být pouze defenzivní v situaci krize, měli bychom jednat dlouhodobě také aktivně a já myslím, že to bylo v duchu vašeho vystoupení, pane Ferreiro, že musíme jednat ruku v ruce s těmi nejchudšími. Také evropští ministři potvrdili to, že jim leží na srdci z cíle milénia, protože tento týden k tomu byly přijaty závěry rady a také eh, se o tom hovoří v New Yorku. Podpora vytváření pracovních míst, podpora sociální ochrany, o tom hovoří pan Mikolášek, to všechno je také v závěrech rady uvedeno jako důležitá věc cílů tisíciletí pro rozvoj. I komise je přezvědčená o tom, že je nemožné bojovat proti chudobě, aniž bychom zohlednili tyto dva aspekty. A jak jste paní zpravodajko velmi dobře zdůraznila, ty, ne, ti nejzranitelnější by měli být uh, v samotném srdci našich snah. Naše politika nebude mít hodnotu, pokud zůstane pouze na papíře, pouze ve stádiu diskusí. Potřebujeme eh, zavést ad hoc mechanismus, který bude flexibilní. To je eh, dobrý příklad, jakým způsobem dárci mohou udržet určité výdaje v sociální oblasti. Také chci zmínit tu potravinovou eh, facilitu, kde je také možné přesovat prostředky k těm nejzranitelnějším. A také, jak říkal pan Ján velmi správně, hovořil o kapacitě zemědělské produkce, proto abychom podpořili soběstačnost e, nebo nezávislost těchto zemí na regionální úrovni. To jsou věci, kterým se věnuje také pan Piebalks e, v oblasti politiky e, rozvoje. A to velice aktivně. Paní zpravodajko, ve vaší zprávě zdůrazňujete velice dobře také význam práce OSN, také Světový pakt pro zaměstnanost. To je iniciativa, kterou také podporujeme a naprosto s vámi souhlasím. Paní Teokarus, v tom, že bychom měli rozpracovat evropskou vizi pro podporu sociální ochrany. Komise už oznámila přípravné práce, které právě nás přivedou k této celkové vizi. První kroky budou v roce 2010 ve zprávě o rozvoji, která se bude týkat právě sociální ochrany v těch nejméně rozvinutých zemích. Tak, abychom měli nalézt inovativní řešení, myslím, že eh, také organizace sociální ekonomie by měly, mohly nabídnout právě tato inovativní řešení. Takže děkuji také za to, že dbáte i na rovnost pohlaví. V této otázce komise i členské státy jsou s vámi na stejné linii. A z toho důvodu eh, 14. června rada přijala akční plán pro podporu na celoevropské úrovni eh, rovnosti eh, pohlaví, což je zase v souladu s cíli tisíciletí. Děkuji vám za pozornost. Well, Děkujeme vám, pane komisaři. Děkuji také paní zpravodajce, paní Teokarus, všem kolegům, spolupracovníkům a tlumočníkům. Uzavírám dnešní jednání a zasedání začíná zase.